Ladies and gentlemen. Dámy a pánové. European, European Energy Security Strategy. Evropská strategie energetické bezpečnosti, zpravodaj pan Saudargas. Budeme hlasovat o návrhu zprávy. Hlasovací seznam máte na svých stolech. Máte za sebou vydatný odpočinek, začínáme v 10, to je pro vás vynikající, ne tak pro nás, my jsme začali už v 9 schůzí koordinátorů, ale teď se pustíme do hlasování. Milí přátelé, testuje, testovací hlasování, jako obvykle nejdřív. Máte rádi svůj výbor ITRE? Tak, Otevírám testovací elektronické hlasování. E, has anybody voted? Hlasoval někdo? Elektronická kontrola. Končím elektronické testovací hlasování. Uh, well, it's not bad. It's not bad. No to není špatné. Měli bychom to kontrolovat po každé, zda podíl roste nebo klesá před každými volbami, ty budou za čtyři roky, ale měli bychom se o to starat času dost. Všechno je aktuální kampaň. Všechno. Mimochodem, je tady někdo z Velké Británie dneska? Je tu někdo z Velké Británie? Možná nějaký asistent? Hodně štěstí, přejeme vám hodně štěstí, nic víc. Jen hodně štěstí. Dobrá. Milí přátelé, pustme se do práce. Nemáme moc času, je to dlo, bude to dlouhé hlasování. Kompromisní pozměňovací návrh 1. Pro. Proti. Drželi se. Přijato. Jedna, tři, jedna pro, proti. Elektronicky ověříme. Jedna, tři, jedna. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromisní pozměňovací návrh 2 pro, proti, zdrželi se, přijato. 1, 3, 5 pro, proti, zdrželi se, to musíme ověřit, omlouvám se. Zahajuji hlasování. Každý hlasoval, prosím. Končím hlasování. Přijato. Kompromisní pozměňovací návrh 3 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 220 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromisní pozměňovací návrh 4 pro, proti, zdrželi se, přijato. 164 pro, proti. Musím to ověřit. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromisní pozměňovací návrh 5 pro, proti, drželi se, přijato. Kompromisní 6 pro, proti, drželi se, přijato. 1, 9, 2 pro, proti, drželi se, přijato. 197 pro, proti, drželi se, přijato. 200 pro, proti, drželi se, přijato. 201 pro, proti. Asi přijato, ale ověříme to. Zahajuji hlasování 201. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 202 pro, proti, drželi se, přijato. 203 pro, proti, zdrželi se, přijato. 208 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 7 pro, proti, zdrželi se, přijato. 2, 2, 3 pro, proti, zdrželi se, ověříme to, ověřme to, zahajuji hlasování, 2, 2, 3, končím. Zamítnuto. 2, 2, 1 pro, proti, zdrželi se, přijato. 11, první část pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se, přijato. IMKO 4 pro, proti, zdrželi se, přijato. 16 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 9 pro, proti, zdrželi se, Přijato kompromis 10, 2, 5, 3, pokud vím, bylo staženo, tedy kompromis 10 pro, proti, zdrželi se, přijato. 2, 7, 2 pro, proti, zdrželi se, pardon, proti, toho ověříme. Zahajuji hlasování, končím hlasování, přijato. 270 pro, proti. Znovu to ověříme. Zahajuji. Končím. Přijato. Omlouvám se, musíme to ověřit po každé. Kompromis 11 pro, proti, zdrželi se, přijato. 282 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 12 pro, proti, zdrželi se, přijato. 286 pro, proti. Ověříme to, omlouvám se. 286, zahajuji hlasování, končím hlasování. Přijato. 294 pro, proti, zdrželi se, přijato 13, kompromis pro, proti, zdrželi se, přijato 313 pro, proti, elektronicky ověříme, 313 zahajuji, končím, přijato. Kompromis 13a pro. Kompromis 13a pro. Proti. Je nutné to opět ověřit. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh. Pozměňovací návrh 9 pro, proti, zdrželi se, asi zamítnuto, ale ověříme to. 9. Zahajuji hlasování. Končím. Zamítnuto, ano. 11 pro, proti, zdrželi se, tak, také zamítnuto, ale opět to ověříme. 11, ověřujeme elektronicky, končím hlasování. Přijato. Takže tři, jedna, čtyři. 3.1.4 první část, 3.1.4 první část pro, proti, zdrželi se, opět to ověříme, 3.1.4, zahajuji hlasování, první část hlasujeme, končím hlasování, tentokrát zamítnuto, takže 3.1.9 první část pro, proti, zdrželi se, přijato tentokrát. Chcete to ověřit? Prosím. 3, 1, 9, první část. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Přijato. Takže Jdeme na velmi dlouhý seznam pozměňovacích návrhů 314 až 340, 319, 339. 3, 1, 9, 3, 3, 9, ty jsou totiž identické. Takže čtyři pozměňovací návrh, návrhy v podstatě, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato, ale ověřme to. Ověříme to, zahajuji hlasování, končím. Přijato. To znamená, že jdeme k dalšímu bloku. 1, 9. Identické, hlasujeme společně, kdo je pro, proti zdrželi se, přijato. Další bude 319, druhá část a 321, protože jsou identické. Pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 3, 1, 5 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 14 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 15 pro, proti, zdrželi se, přijato. 3, 4, 3 pro, proti, zdrželi se, přijato. 3, 4, 1 pro, proti, zdrželi se. Ověříme to, 3, 4, 1, ověřujeme, zahajuji, končím, přijato, 3, 4, 7 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 6 dohromady. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ověříme, ověříme oba, dobrý nápad. Dobrý nápad to ověřit. 3, 4, 5, 3, 4, 6, zahajuji, končím, zamítnuto. Kompromis 16 pro, proti, zdrželi se, přijato. 3, 5, 1, druhá část, pro, proti, prosím, ověříme to, 3, 5, 1, druhá část, zahajuji, končím, přijato. 3, 5, 3, 4, 8 pro, proti, zdrželi se, přijato. 3-7-0 pro, proti, drželi se, přijato. Kompromis 17 pro, proti, drželi se, přijato. 374, poslední věta pro, proti, drželi se, ověříme, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 378 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 379 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 18 pro, proti, zdrželi se, přijato. 3, 8, 6 pro, proti, zdrželi se, ověříme, ověříme, prosím 3, 8, 6, zahajuji, končím, přijato, Dva pozměňovací návrh dohromady, 3, 6, 6, 4, 1, 5 pro, proti, zdrželi se. Ověříme to, prosím. Dva pozměňovací návrhy, 3, 6, 6, 4, 1, 5. Zahajuji, končím. Zamítnuto, zamítnuto. Tři, devět, čtyři, pro, proti. I to ověříme, prosím kolegové, 3, 9, 4, zahajuji, končím. Zamítnuto, takže teď 3, 7 pro, proti, zdrželi se, kdo bude hádat, kdo si troufne. Takže radši to ověříme. Končím. Vidíte? Přijato. Takže jdeme k bodu Chviličku, prosím, pozměňovací návrh 11 ověříme.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 Zahajuji hlasování, končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 19 pro, proti, zdrželi se. No, přijato, ale radši to ověřme. Kompromis 19, ověřujeme, zahajuji a končím. Přijato. Dobrá. 405 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 408 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ano, ano, ano. 408, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 9 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 4, dobrá, ověříme to, 9. ověřujeme, zahajuji. Končím. Přijato. Nikdy neodmítnu ověřování, protože vy nezvedáte pořádně ruce. Omlouvám se za to. Gratuluji vám, madam, byl to váš nápad to ověřit. Vynikající, báječné, skvělé. 417 pro, proti, zdrželi se, přijato. 8 pro, proti, zdrželi se, ověříme. 8, končím hlasování. Čtyři jedna šest pro, proti, zdrželi se. Ověřme to, prosím. Zvedejte, prosím, ruce pořádně, já pak nevidím. 4, 1, 4, 1, 6, 4, 1, 6. Teď ověřujeme. 4, 1, 6. Zahajuji, končím. Zamítnu to. Pro mě je nemožné vás tak rychle spočítat. Takže 4, 2, 1 pro, proti, zdrželi se, přijato. 4-1-4 pro, proti, zdrželi se, ověříme. Musíme to ověřit. Zahajuji, končím, zamítnuto. 3-6-7 pro, proti, Opět to ověříme, prosím. 3, 6, 7. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 20 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 4, 8, 0 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 9 pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis 20a pro, proti, zdrželi se přijato, 5 pro, proti, zdrželi se přijato, 7 pro, proti, 5 pro, proti, zdrželi se, přijato. 1, pro, proti, zdrželi se, přijato. 2, pro, proti, zdrželi se, přijato. 3, pro, proti, ověřme to. 3, zahajuji hlasování, končím hlasování. Přijato. 4, 5, 4 pro, proti, zdrželi se, přijeto, přijato, kompromis 20b pro, proti, zdrželi se, přijato, kompromis 21 pro, proti, zdrželi se, přijato, 2 pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis 22 pro, proti, zdrželi se přijato, 31 pro, proti, zdrželi se přijato, 478 pro, proti, zdrželi se přijato, 482 pro, proti, zdrželi se přijato, 483 pro, proti, ověříme to, 483 ověřujeme. Zahajuji. 483. 483 končím. Přijato. Prosím, zvedejte ruce. 484 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 485 pro, proti, 485 prosím ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 486 pro, proti, drželo se stejná většina přijato. 487 pro, proti, čtyři, osm, sedm, ověříme prosím, končím hlasování. Zamítnuto 38 pro, proti, drželi se, nic nevidím, prosím, ověřme to. 38, končím. Tentokrát přijato. 1, 9, 1 pro, proti, pardon, 491. Omlouvá se pan předseda 491. Pro, proti, zdrželi se, ověříme to 491. Ověřujeme, končím ověřování. Přijato. 365 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 23 pro, proti, zdrželi se, přijato. 5, 1, 6 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 505 pro, proti, zdrželi se, přijato. 504 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 24 pro, proti, zdrželi se, přijato.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 zdrželi se, ověříme to, prosím, ověřujeme, pět, tři, pět. Končím ověřování. Přijato. pět tři čtyři pro, proti, zdrželi se, musíme to ověřit, omlouvám se, 534, ověřujeme, končím ověřování, přijato. 606 pro, proti, přijato. Kompromis 26 pro, proti, drželi se, přijato. Kompromis 27 pro, proti, zdrželi se, přijato. 166 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 28 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 29 pro, proti, zdrželi se, přijato. 5, 7, 1 pro, proti, Ověříme to, prosím. 5, 7, 1. Ověřujeme. Končím ověřování. Přijato. 5, 8, 6 pro, proti, zdrželi se přijato. 5, 8, 3 je staženo. Takže pozměňovací návrh 584 pro, proti, zdrželi se přijato, 2 pro, proti, zdrželi se přijato, 589 pro, proti, zdrželi se přijato, 590 pro, proti, zdrželi se přijato, 588 pro, proti. Ověříme, možná, že přijato. 588, 588 ověřujeme. Končím ověřování. Zamítnuto. 5 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 30 pro, proti, zdrželi se, přijato. 603 pro, proti, zdrželi se, zase to ověříme, 603, ověřujeme elektronicky, končím ověřování, přijato, 604 pro, proti, zdrželi se, zdrželi se, zamítnuto možná, ale radši to ověříme, 604, ověřujeme 604, končím ověřování, zamítnuto. IMKO 15, IMKO 15, pro, proti, zdrželi se, přijato. 659 pro, proti, zdrželi se, přijato. 605 pro, proti, zdrželi se, přijato. 635 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 31 pro, proti, zdrželi se, přijato. 608 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ano, dobrá, 608, je to důležité, tedy ověříme to. 608, končím ověřování, zamítnuto. 662 pro, proti zdrželi se přijato, 605, 615, 615, pardon, 32 pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis 32a pro, proti, zdrželi se přijato, 631 pro, proti, zdrželi se přijato, 633 pro, proti, zdrželi se přijato, 634 pro, proti, zdrželi se přijato, Jste připraveni to ověřit? Já jsem řekl přijato, ale ověřme to. Jsem svolný ke všemu. Takže teď uvidíme. Prosím, prosím. Prosím, hlasujte. Končím hlasování. Vidíte? Děkuji mnohokrát. Možná jste změnili na rychlo názor, tak jasné to nebylo, tedy dobrá. Kompromis 34 pro, proti, zdrželi se přijato. 636 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Ověříme to, dobrá. 6, 3, 6. Ověřujeme. Končím. 30, 30, tedy zamítnuto. Ale měli jste pravdu, že to máme ověřit. Naprosto pravdu. Já bych už řekl ne, ale budiš. 475 pro, proti, Ověřme to. Končím ověřování. Přijato 630 pro, proti, zdrželi se. Ale ověříme to. 630. Končím hlasování. Kompromis 34a pro, proti, zdrželi se, přijato. 646 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 647 pro, proti, zdrželi se, přijato. 648 pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis 35 pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis 35a pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis 36 pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis 36a pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis 37 pro, proti, zdrželi se. Přijato 688 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 688, dobrá, ověříme 688, ověříme, končím ověřování, zamítnuto 689 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 38 pro, proti, zdrželi se, přijato. 10, první část pro, Třicet A. Ach, omlouvám se, říká pan předseda. 38A. Máte pravdu, 38A pro, proti. Dobrá, ověříme to. Zahajuji hlasování. 38a. Končím hlasování. Přijato. 10 první část pro. Proti. Drželi se přijato tři pro, proti, zdrželi se, přijato, čtyři pro, proti, zdrželi se, věříme to, INTA 4. Ověřujeme elektronicky, končím elektronické ověřování, přijato. Inta 7 pro, proti, zdrželi se, přijato. 760 pro, proti, zdrželi se, přijato. Inta 11 pro, proti, zdrželi se, přijato. 181 pro, proti, zdrželi se, přijato. 698 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 701 pro, proti, zdrželi se, přijato. 700 pro, proti, ověříme to, 700. Končím ověřování. Zamítnuto 699 pro, proti, zdrželi se. I to bychom měli ověřit. Prosím, zvedejte ruce pořádně, protože jinak to nevidím. 699. Končím ověřování. Přijato. 704 pro, proti zdrželi se, velká míra zdržení se, takže ověříme, 704 ověřujeme, končím ověřování, zamítnu to 702 pro, proti, zdrželi se, přijato, 703 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 703 je zamítnuto. Dobrá, 703, 703 ověříme, 703, končím ověřování, zamítnuto, 705, pro, proti, ověříme to, 705. Ověřujeme. Končím ověřování. Přijato. Kompromis 39a. Pro, proti, zdrželi se. Přijato. 737 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis 40 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 40A pro, proti, zdrželi se přijato. 40B pro, proti, zdrželi se přijato. 739 pro, proti, zdrželi se přijato. 40C pro, proti, zdrželi se přijato. 421 pardon, by 41 pro, proti, zdrželi se přijato, 748 pro, proti, zdrželi se asi zamítnuto, ale ověříme to, 748 ověřujeme elektronicky, končím, zamítnuto. Tak. 762 pro, proti, zdrželi se přijato, 7, 5, 3 pro, proti, zdrželi se přijato, 7, 5, 4 pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis 42 pro, proti, zdrželi se přijato, 12 pro, proti, Ověříme to, pravděpodobně přijato, ověřujeme 12 INTA, končím ověřování, přijato, kompromis 43 pro, proti, zdrželi se, přijato, 5 pro, proti, zdrželi se, přijato, 7, 6, 1 pro, proti, zdrželi se přijato 685 pro, proti, zdrželi se přijato 769 pro, proti, zdrželi se přijato 43a pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 44 pro, proti, zdrželi se přijato. 778 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 776 pro, proti, ověřujeme 776 elektronicky. 776. 776 ověřujeme. Končím ověřování přijato. Sedm sedm devět pro, proti, zdrželi se přijato. Osmnáct pro, proti, zdrželi se přijato. Sedm osm jedna pro, proti, zdrželi se přijato to, ale ověříme to. 781 elektronické ověřování. Končím ověřování. Přijato 777 pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis 46 eh, pro, proti, zdrželi se přijato, 47 pro, proti, zdrželi se přijato, 799 pro, proti, zdrželi se. Ověříme 799. Ověřujeme, končím ověřování. Zamítnuto. Vidíte. 798 pro, proti, zdrželi se, ověříme. Check is closed. Končím hlasování, tedy ověřování, pardon, a je to schváleno. 808 eh, pro, proti, drželi se, schválené. 801, eh, kdo je pro, proti, drželi se, zamítnuto. 802 a 807, o těch budeme hlasovat dohromady, jsou identické. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Inta 15, druhá část, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh INTA 15, druhá část. Zahajuji ověřování, končím ověřování. Zamítnuto. 803, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 805, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 806, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 804, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 13, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 759, kdo je pro? Pardon, e, třináctka byla schválena. Takže okamžik. Takže nyní 49, e, kompromis 49, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 8, 2, 8, 1, 2, 812. Kdo je pro? 8, 1, 2. Kdo je proti? Zdrželi se a měli bychom to ověřit. 8, 1, 2. Bylo to zamítnuto? pravděpodobně to bude zamítnuto a to jednoznačně, ale ověříme to. Končím hlasování a zamítnuto. 815, kde pro, proti, zdrželi se, schváleno. 816, pro, proti, zdrželi se, schváleno. 820, kde pro, proti, zdrželi se, schváleno. 819 pro, proti, zdrželi se. A to bychom měli ověřit. Ověříme. 819. 819 ověříme. Končím hlasování a je to zamítnuto. 8, 1, 8, kdo je pro, proti, zdrželi se, Zamítnuto. 8, 2, 1, kdo je pro, proti, zdrželi se. To raději ověříme. 8, 2, 1, ověříme. 8, 2, 1, ověříme. Končím hlasování. Schváleno kompromis A. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromis B pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis C, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 42, kdo je pro, proti, zdrželi se, ehm, Ještě jednou to ověříme. Je tam mnoho těch, kteří se drželi. 42. Končím hlasování. A zamítnu zamítnuto. Pozměňovací návrh 40 pro, proti, zdrželi se. Ověříme. Končím hlasování, tedy ověřování. Schváleno. C a D, eh, kompromis D. Kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 83, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Je to schváleno. Kompromis E, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromis F, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. E, kompromis FA, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. A pozměňovací návrh 58, kdo je pro? proti, zdrželi se, schváleno. 59, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 60, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 62, kdo je pro, proti, ověříme. 62, ověříme. Končím ověřování. Je to zamítnuto. 63, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme. 63, ověříme. Končím ověřování. Zamítnuto. Kompromis I, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 71, kdo je pro? Proti? zdrželi se, schváleno. 80 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 122, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 82 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 81 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 70 pro, proti, zdrželi se. Ověříme. Zvedejte prosím jasně své ruce. 70. Ověříme 70. Končím ověřování. Schváleno. 77 pro, proti, zdrželi se, zamít, Schváleno. 120 pro. kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Je to schváleno. Raději to ověříme. 120. Ověřujeme. Končíme. Schváleno. 79 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 94 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 90 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis LA, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 102, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 69 pro, proti, zdrželi se. Ověříme. 69, končím. Schváleno 85, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme. 85, ověřujeme Pozměňovací návrh 85. Končím ověřování a je to schváleno. Kompromis M. Pro. Proti. E, zdrželi se. Schváleno. 101. kde je pro? Proti. Zdrželi se. Schváleno. 68 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 93 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 104, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 74, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 103, pro, proti, zdrželi se, schváleno. 106, 100, pardon, 105, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 106, pro, proti, zdrželi se, schváleno. 124, kdo je pro, proti, Zdrželi se? Ověříme. 124. Ověříme elektronicky. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis O pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 1, 2, 5 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 123. Eh, Kdo je pro? Proti. Zdrželi se? Schváleno? Také schváleno. No, raději to ověříme. Ověříme 123. Zahajuji hlasování a končím. Schváleno. 118 pro, proti, zdrželi se. Ověříme 118 elektronicky. Zahajuji hlasování, končím hlasování. A je to schváleno. 121 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 119 pro, proti, zdrželi se, ověříme. 119. Končím hlasováním. Zamítnuto. 119 je zamítnuto. Vážení kolegové, návrh pana zpravodaje, pokud jde o citace, abychom hlasovali en bloc, ale pokud by jedna osoba, jedna jediná osoba odmítla, tak budeme hlasovat jeden po druhém. Takže musíte souhlasit úplně všichni s tím, abychom to odhlasovali unblock. Musíte smačknout tlačítko a ukázat, jestli jste pro nebo proti. Ne. Vy nesouhlasíte. Ano, já nesouhlasím s tím, abychom o tom hlasovali unblock. Dobře. Takže tím pádem je to pro nás takový eh, trénink předtím, než budeme hlasovat příští měsíce. Teď 1, 2, 17 a 18 a 19 tam musíme hlasovat unblock, protože to je identické. Takže, pardon, začínáme pozměňovacím návrhem číslo 3. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Teď 1, 2, 17, 18 a 19 dohromady. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 17, pro, 7, pardon, pro, proti, zdrželi se schváleno. 14, pro, proti, zdrželi se schváleno. Schváleno. 4, pro, proti, Zdrželi se. Schváleno. Pět. Pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. Šest. Pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. Osm. Pro. Osm a devět. Pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. Deset. Deset a jedenáct. Dohromady. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Schváleno. Dvanáct.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 13 až 15 kolegů byli proti některým pozměňovacím návrhům, takže bylo důležité, že jsme to ověřili jedno po druhém. Děkuji vám. A teď eh, elektronické hlasování. Elektronické hlasování. Závěrečné hlasování pro celý návrh. Zahajuji hlasování. Kolegové, věnujme tomu ještě pozornost. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. 42, 13, 42 pro, 42, eh, pardon, 13 proti a 40 zdrželi. Takže gratulujeme panu zpravodaji a náš pan zpravodaj by chtěl několika slovy se vyjádřit. Máte slovo? Chtěl bych všem poděkovat za dobrou odvedenou práci. Děkuji kolegové za to, že jste hlasovali. Hello. Colleagues, let's continue. Mr. Buzek. Budeme pokračovat, kolegové. Pan Buzek musel odejít na důležitou schůzi a požádal mě, abych ho zastoupil. A tady nehovoří, budeme hovořit o činnosti Evropské sítě provozatelů elektroenergetických přenosových soustav, a to v kontextu energetické unie. Budeme tady mít prezentaci ENCO a výměnu názorů. Chtěl bych velmi uvítat paní Penthagen, což je místo předsedkyně eh, té příslušné rady a pana Viktoria Musaciho, to je eh, generální eh, manažer Enco G. Enco G jako Enco Gas, je tedy plyn. Chtěl bych připomenout, že ENCO znamená Evropskou síť přenosových soustav. E znamená elektřinu a G znamená plyn. Rolí ENCO je usnadňovat spolupráci mezi národními plynovými e, přenosovými soustavami v Evropě, tak aby se zajistila zajistil vývoj celoevropského přenosového systému, eh, který bude odpovídat energetickým cílům Evropské unie. Bylo by dobré, eh, kdybyste se mohli trošku ušitit, uh, utišit pardon, a eh, byl udělen mandát třetím eh, energetickým balíčkem pro Evropský energetický trh z roku 2009, kde jde o další liberalizaci eh, trhu eh, s energií. Máme tady několik vyhrazený čas pro tento bod a možná, že to půjde ještě rychlejší. Dáme slovo paní Hagen. Máte sedm minut a nebo ještě méně na vaší prezentaci. Máte slovo. Děkuji a děkuji vám za vaše pozvání. Jmenuji se Penta Hágem, jsem místo předsedkyní eh, rady eh, Enco E a jsem zvolenou předsedkyní pro další dva roky, takže teď už víte, kdo jsem. A jak my přispíváme k energetické unii, je, že zajišťujeme bezpečnost dodávky, udržitelnost a konkurenceschopnost. Energetické trilema, to je opravdu náročný úkol a my chceme předkládat politiky, které by vyřešily toto trilema a to je opravdu eh, velice obtížný úkol pro vlády. Energetická unie byla zřízena, aby vytvořila, pardon, vyřešila eh, toto trilema a TSO jsou nástroje, které mají umožnit energetický přechod. My si to dobře uvědomujeme a chceme přispívat eh, k řešení Eh, jak je patrné. Chtěla bych vám připomenout eh, náš oficiální mandát. Toto je třetí energetický balíček. Tak tam máme směrnici o elektřině a o plynu ENCO E a ENCO G a ACER. Ty jsou vlastně určitými nástroji, jak eh, usnadnit energetický přechod. Toto je náročné. Máme tady 41 Máme 41 eh, přenosových eh, operátorů, máme 34 zemí, jsme přirozené eh, monopoly a proto pracujeme pro širokou společnost a sledují nás regulátoři. Máme nebo generujeme tisíc gigawatů zhruba v Evropě a potom máme 300 tisíc kilometrů vedení. Tímto sloužíme evropským e, klientům. Naše hlavní úkoly jsou rozvinout e, desetiletý e, plán pro rozvoj sítě a také vytváříme regulaci pro sítě, to je velmi podrobná regulace a je to velice důležité pro to, abychom Um, usnadňovali ten vnitřní trh s energií, budujeme trhy a spolupracujeme v rámci regionu. To je pro nás velice důležité. Spolupracovat na regionální úrovni vedle tedy eh, celoevropské spolupráce. Jsme také eh, poradci pro tvorbu politik. Investujeme 115 miliard euro do evropské infrastruktury a to do roku 2030 je vyčleněna tato částka. Je to pouze jedna eh, třetina investic eh, TSO v Evropě a když to porovnáme eh, s Junckerovým balíčkem, tak je to dokonce ještě mnohem více, když se to s tím spojí. Takže je to opravdu velká investice a investujeme vlastně permanentně 25 tisíc kilometrů eh, DC eh, vedení a 30 tisíc AC. Eh, to vše nám umožňuje snižovat o 20 emisí oxidu uhličitého v oblasti výroby elektřiny a můžeme vlastně takto pokryt 60 celkové spotřeby pokryté RES a cena za elektřinu se sníží 5 euro na megawatt hodinu. 2 až 5 euro za megawatt hodinu. Takže je to velice přínosná situace pro všechny. co se týkalo investicí. A my samozřejmě e, také potřebujeme pravidla, regulace, Vytvořili jsme si tady tři takové kodexy e, pro e, elektřinu, tři e, pro sítě a čtyři pro, mm, se pro operační potřeby sítí. A to vše bude potom přijato v roce 2015. Tyto kodexy jsou určitým základem k tomu, aby interní trh s energií byl úspěchem. Ovšem, my nepracujeme pouze na regulaci, ale budujeme také trhy. Vytvořili jsme největší nadnárodní eh, trh s eh, elektřinou a s energií na světě. Máme tady 23 operátorů přenosového systému a 5 PXS. A Vede to k tomu, že se snižují ceny za energii, je méně emisí, využívá se lepší, lépe, se využívají generátory a síť a využívá se nebo vylepšuje se bezpečnost eh, eh, systému. Eh, příš 15. května 2014 jsme měli stejnou cenu v Parencově moři až po, od, od Barencová moře až, moře až po Iberský poloostrov. Maďarsko, Slovensko a Česká republika se tady také připojí e, na náš trh a poté pravděpodobně stejná cena e, bude zavedena také v Černém moři. Takže my skutečně budujeme trhy. V energetické unii jde teď o to, že je velice důležitá regionální spolupráce provozovatelé sítí vždycky regionálně spolupracovali a teď také zlepšujeme i regionální koordinaci, abychom zajistili bezpečnost operátorů. Nemáme všichni obnovitelné zdroje ve svých systémech, to je, jak víte, velká výzva a potřebujeme nějakou odezvu. Nyní se snažíme založit koordinační centra regionální bezpečnosti. Všichni provozovatelé přenosových sítí budou účastní jednoho z těchto center. Úkol Úkoly jsou analýzy bezpečnosti, předpověď eh, adekvátnosti, kalkulační kapacity, plánování budoucnosti a model společných sítí. Pracujeme v regionech a také doufáme, že cíle pro rok 2030 eh, budou dosaženy a to vyžaduje koordinaci regionálních a národních energetických politik a energetických mixů. Je to velká výzva, ale je to pro budoucnost velice důležité. Energetická unie by měla vyřešit ono trilema Máme ale pocit, že se hlavně rozvíjí design trhu a regulace a nyní je na čase začít tyto věci implementovat. Děkuji vám za, to, za pozornost. Děkuji, paní Hágem. Nyní bych chtěl požádat pana Muzaziho, který je generálním manažerem Enzo Plyn, Enzo G. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám za to, že mám možnost prezentovat té svou práci a chci vám poskytnout určitou perspektivu energetické unie. Pokusím se vám poskytnout představu. Dnes pokrýváme 26 zemí z 28, zatím tu není Malta a Kypr, protože tyto země nemají systém plynových vedení, 42 242 tisíc kilometrů plynovodů máme po celé Evropě a pokrýváme asi 23,1 z energetického mixu v Evropě. To je dimenze plynu a elektřiny v Evropě. Měli byste vědět jednu důležitou věc. Plyn vždycky byl nikoliv lokálním biznisem, pokud Nehovoříme o 50. 60. letech, kdy byly národní trhy plynem, ale od 70. let je to vždycky mezinárodní plynový trh, kde plyn procházel různými zeměmi během distribuce a v podstatě cestou zásoboval různé země až dorazil do cílové země. Vždycky to byl celoevropský biznis, kdy všichni spolupracovali, všichni provozovatelé přenosových sítí chci říct, že import z Ruska z nizozemí v Evropě už od 70. let hraje roli a pak máme samozřejmě dovoz během 80. let ze severní Afriky a koncem 90. let potom ze Severního moře. To jsou hlavní zdroje. Moc velké, příliš citlivé. Role ENSOC je stejná jako role ENSO-E Cílem eh, je finalizovat eh, jednotný energetický trh, podpořit jeho završení. Abyste měli určitou představu, všichni členové jsou zastoupeni ve valném schromáždění, 12 členů a jeden předseda tvoří výbor. To jsou dvě úrovně přijímání rozhodnutí v ENSOG. Celou strukturu vidíte na tom obrázku. To je operační struktura, která zahrnuje velké množství lidí, tak, aby bylo možné splnit, co je třeba splnit. NCOG je součástí panevropské sítě, Jde nám o rozvoj plynu, plynovarenské soustavy, jde nám o vyvážení spotřeby v létě v zimě, jde nám o zlepšení distribuce a spolupráce mezi různými stranami a jde nám i ochranu dat a poskytování ochranu dat a informací. Omlouvám se. tedy abychom připravili jeden, jedno z nejdůležitějších témat. Jde o kód, který je potřeba 12 měsíců na vypracování dokumentu od okamžiku, kdy nás komise vyzve. Jeden z nejdůležitějších bodů je, že v případě uh, toho kódu nebo uh, dalšího soupisu pravidel. Jde o to, aby se to účastnilo všech, všechny evropské země. Jsme v podstatě součástí třetího bloku. Vidíte tady pracovní skupinu všech účastníků. Všichni se snaží dosáhnout dohody o návrhu, které prezentuje ENSOC. To tedy znamená, že struktura, s níž ENSOC pracuje, je bruselský tým, to je ten tým pracující v Bruselu, velice malý, který je plně podporován všemi členy ENSOC a všichni účastníci jsou do něj zahrnuti tak, aby se podařilo dosáhnout maximálního koncenzu o návrzích. Spolupráce je klíčová věc mají-li být splněny kterékoliv úkoly, hlavně v oblasti energetiky, kdy všichni musí být účastní procesu i konzultací. V reálu, co se nám podařilo, je opravdu zahrnutí všech účastníků, tak abychom dosáhli požadovaných výsledků. Jaké ty výsledky byly? V podstatě skutečný jednotný trh potřebuje pravidla a nástroje. A pravidla to jsou předpisy pro síť a nástroje jsou platformy TNDP a poskytování transparentních informací, které umožní nákup a prodej, trhu, prodej plynu po celé Evropě. Jaká je situace v oblasti plynu? Za pět let práce budeme schopni navrhnout a pak schválit tři dokumenty. Mechanismus kapacity a rovnováhy a budeme mož- schopni zavést interoperabilitu od 1. října či listopadu tohoto roku. Interoperabilita byla schválena komisí minulý víkend 30. dubna a také pracujeme na tarifech a na kapacitě. Musíme respektovat fakt, že jsou to manažerské procedury, které navrhuje komise a schvaluje výbor pro plyn. Tedy scénář plynu je z pravidla takový, že je hotov. Teď postrádáme nejdůležitější krok a tím je implementace. Enco G a všichni členové nejenom připravují dokumenty, ale také to testují. Jde tady o implementaci pravidel. Je třeba se združit dohromady, abychom vytvořili platformu kapacity, tak abychom uživatelům plynařské sítě poskytli možnost rezervovat si kapacitu u plynovodu po celé Evropě. Stejně tak máme užitečné nástroje, které umožní trhu získávat informace, na jedné jediné platformě napříč Evropou o dostupnosti kapacity kdekoliv. Takže každý jednotlivý uživatel si může udělat představu o tom, kde může transportovat plyn. Ale na místě je také diverzifikace, která je velice důležitá pro utváření energetického trhu je třeba diverzifikovat zásoba, zásoby i trasy. A na to je potřeba investic. Potřebujeme mít uh, investice, ale potřebujeme mít i vizi. Potřebujeme investice, protože, jak víte, je, eh, v, interní dostupnost plynu v Evropě klesá, i když uh, Vidíme, že spotřeba plynu obecně zřejmě v blízké budoucnosti bude klesat, přesto jsme konfrontováni se situací, kdy uh, um, se situací, kdy národní výroba neklesá, takže musíme integrovat produkci klesající s dalším plynem. To může být biometan nebo břidlicový plyn, ale mohou to být i jiné trasy, kudy budou importovány zásoby v zájmu udržitelnosti vývoje v Evropě. Jde o to, abychom neměli málo poskytovatelů. Jde o to, aby zde byla větší možnost konkurence na trhu. Když hovoříme o infrastruktuře, tak také hovoříme o způsobu, jak se ta infrastruktura bude budovat. Tohle je z našeho desetiletého plánu, který byl schválen minulý měsíc. Vidíte, že je tady hodně projektů, které jsou na stole a některé z nich jsou už schválené, některé na schválení zatím čekají. A od okamžiku, kdy projekt je schválen, tak pak je nutné Are you moving? It says, okay, thank you very much. It's better. I was saying that uh, Hovořil jsem o to, že od okamžiku, kdy se rozhodnete do okamžiku, kdy začínáte budovat tu infrastrukturu, uplyne dlouhý čas. Další, prosím. Vidíte, že je tady hodně možností, jak vytvářet potřebnou infrastrukturu v Evropě. Z nich a můžeme se dostat na poslední obrázek. Z těchto informací vidíte, jak je to s infrastrukturou. Infrastrukturu stále potřebujeme, je potřeba, v Evropě je potřeba plyn, tak aby bylo možno zvýšit konkurenceschopnost i udržitelnost systému dopravy plynu v Evropě. Zároveň je důležité implementovat pokud možno všechna pravidla, která už existují. Děkuji vám za pozornost a omlouvám se, jestli jsem hovořil déle, než mi byl přidělen čas. Děkuji vám, pane Musaci, a děkuji vám, paní Hágem, za vaše prezentace. Neviděla se, neviděl jsem, že by se někdo hlásil z koordinátorů o slovo. Prosím, hlašte se, koordinátoři budou mít tři minuty a potom další poslanci minutu, tedy prosím. Máte slovo. Děkuji. Spousta informací za krátkou dobu. Chci se zeptat, vy jste tady hovořil o té straně zásob. Evropská produkce plynu není velká a ještě klesá. Podle vašeho názoru, jak důležitý bude vývoj toho břidlicového plynu a jaký podíl na evropských zásobách by ty břidličné plyny v budoucnosti mohly mít. No, břidlicový plyn může hrát roli. Víme, že u nás je prostředí jiné než ve Spojených státech. Je to i v komunikaci, i ve sdělení o, o energetické unii se hovoří o tom, že břidlicový plyn může být jeden potenciálních bodů, z nichž by mohla Evropa profitovat, ale zároveň víme, že každý jednotlivý členský stát si sám bude rozhodovat o možnosti využití tohoto břidlicového plynu. Jak ty to s těmi procenty? Já ta čísla nemám v hlavě, ale na těch folích bylo možno vidět, je to i na webové stránce, je to i v tom plánu desetiletého rozvoje podíl břidlicového plynu v roce 2020 potenciál, potenciál miliarda kubických metrů, ale 2030 předpověď, která se teprve může potvrdit, může stoupnout na nějakých 20-30 miliard kubíků, což je jedna desetina celkové spotřeby. Loni to bylo asi 430 miliard kubíků, které se potřebovaly po celé Evropě. To je samozřejmě i otázka životního prostředí a bude to přenecháno členským státům, aby rozhodli o své interní politice. Protože jsem měl málo času, tak jsem to neřekl. Spolupráce mezi všemi je, bylo klíčem, byla klíčová pro těch pět let práce, abychom vypracovali ty regulační dokumenty. Ten desetiletý plán rozvoje měla tři verze a schromáždil všechny informace z trhu od institucí, i od uživatelů. Klíčové slovo je spolupráce, pokud chcete pokračovat. Jinak, pokud by každý z nás pracoval na svém písečku, tak se nikdy nepohneme ku předu. Děkuji, paní Niebler. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve chci poděkovat za ty zajímavé informace. Mám dvě otázky. Třetí balíček o jednotném trhu k energii Máte sluchátka? Máte sluchátka, abyste slyšel překlad? Tak já začnu ještě jednou. Ještě jednou. Děkujeme za zajímavé prezentace. Teď už máte ty sluchátka? Mám dvě otázky. Pokud si vzpomínám, ten třetí balíček Eh, je z roku 2009 a do roku 2011 měl být implementován. Teď máme rok 2015 a společný energetický trh eh, je ještě daleko a ptám se vzhledem k tomu, že máte i konzultační a poradenskou funkci vůči komisi, co můžeme udělat pro to, abychom tento jednotný energetický trh vytvořili berou na vědomí, jaké projekty jsou, jaké byly, ale když vidím, jak pracná je realizace a implementace toho energetického balíčku v některých členských státech, tak mě to frustruje, protože to není nic nového. My už se mnoho let eh, snažíme o to, abychom zvládli jednotný energetický trh. Takže co můžete poradit eh, vy členským státům, komisi? A druhá věc, pokud jde o budování trhů s kapacitou, eh, tak v Německu, odkud jsem já, máme také celou eh, takovou rozsáhlou diskuzi a zajímá mě, jak se na to díváte vy. Děkuji. Thank you. Um, the speed. Rychlost je velice důležitá. A my jsme to neudělali v rámci prvního a druhého balíčku, ale tím třetím balíčku, proto je tak podrobný, je tam mnoho podrobností, je tam mnoho různých pravidel, nařízení a kdybychom to měli všechno eh, implementovat, nebo měli bychom to co nejrychleji implementovat a potom, potom by měl vzniknout jednotný eh, trh. Eh, trh je tady, pravidla jsou hotová a teď Eh, mm, vlastně poslední fáze a pak už to bude hotovo. Jak to udělat co nejrychleji? Je na TSOS, aby zajistili, že budeme pracovat co nejrychleji a že dojde k co nejrychlejší eh, eh, implementaci. Potom ACERS, aby tady i probíhal NRS a takže ta regulace už v podstatě existuje, eh, sice tam ještě tu a tam něco chybí. Eh, Evropská bezpečnost dodávky eh, a to příslušné nařízení a potom určité propojení mezi maloobchodem a velkoobchodem, tak tam ještě nějaké drobnosti chybí, ale až ten balíček bude přijat, tak nebo ty kodexy o síti, pak budeme mít k dispozici vše, co je potřeba. Teď musíme zrychlit eh, implementaci a všichni se na tom musíme podílet, každý z nás. Takže já doufám, eh, že to půjde. Máme nástroje, které už jsou tady připraveny a teď jde o členské státy, aby to podpořili. Takže pokud jde o mě, já jsem optimistická. Potom trh s kapacitou. My v ENCU říkáme, že je potřeba implementovat ten cílový model eh, nebo tedy ten trh pro energii jako první a není možné eh, přeskočit tu fázi a skočit rovnou eh, do trhu s kapacitou. Nejprve trh s energií a potom možná můžeme udělat nějaká usnesení o čase, o pružnost. Samozřejmě tam bychom to měli všechno zrychlit, to je pravda, neměli bychom čekat Eh, neměli bychom eh, čekat, ale nejprve opravdu chceme provádět ten cílový model. Eh, nejprve ten trh, který se zaměřuje pouze na energii a potom, když to bude potřeba, až to bude potřeba, tak vytvořit trhy s kapacitou, provádět je, ale ty musí být evropské, ne národní a musí tam být přeshraniční rozměr tak aby eh, se to neomezovalo pouze na prostor eh, uvnitř národních hranic, eh, protože jinak by to bylo velmi nákladné. Ale nejprve se zaměřujeme na trh výhradně pro energii. Pan Kelly. Děkujeme vám za vaše vystoupení, za vaše prezentace a mám pouze dvě otázky. Prosím, přibližte se k mikrofonu. Mám jen dvě otázky každá pro jednoho z řečníků. Nejprve vztah e, k, tom, k investicím, které jsou zapotřebí e, do roku 2030. Vy jste tady hovořila o 150 e, miliardách. Mě by zajímalo, odkaď ty peníze přijdou a myslíte si, že budeme schopni to dát dohromady a pokud ne, tak co to bude mít za důsledky. A potom, pokud jde to Eh, před dvěma týdny jsem byl v Dublinu na eh, konferenci a ta situace s Ruskem, eh, geopolitická situace na Ukrajině vedla k tomu, že jsme se trošku probudili v Evropě a snažíme se diverzifikovat naši dodávku LNG. Se do toho má více zapojit a to je dobře. Eh, je tady eh, více cest, které můžeme eh, v celosvětovém měřítku využít. Potom bioplyn. Myslíte si, jako, jakou roli si myslíte, že bude bioplyn hrát? A myslíte si, že to bude opravdu konkurenceschopné ve srovnání s LNG a zemním plynem? Vy si vezměte tu část, která se týká investic 150 miliard euro, to je plán do roku 2030 a tyto prostředky půjdou z, od síťových zákazníků a přínos bude veliký, protože budete investovat jedno euro a dostanete dvě eura zpět. Takže je to opravdu eh, velmi eh, ziskové investování. Kdybych ty peníze měla, tak bych je tam určitě dala. A potřebujeme stabilní regulační rámec, eh, takže eh, aby eh, TSO, provozovatele sítí, tedy tam bude tak, jak to je potřeba. A teď členské státy si uvědomují, že je to potřeba, že potřebují budovat sítě. Peníze jsou samozřejmě vždy Eh, určitou výzvou, ale jde také o eh, stabilní eh, režimy, které jsou potřeba. A v těchto dnech je to dobré, takže to je fajn. Z pohledu plynu, tady jste hovořili o Rusku, mezi Ruskem, Ukrajinou a ten problém, který by z toho mohl vzejít pro Evropu, pokud jde o dodávku plynu z tohoto regionu. To samozřejmě musíme zvážit a je třeba investovat do eh, různých eh, forem plynu, LNG eh, a plyn, který přitéká plynovodem samozřejmě a taky pro ostatní třeba nekonvenční plyny v Evropě a bioplyn je právě jeden z těch nekonvenčních plynů, který může být využit pokud je eh, kvalita toho plynu dostatečná, aby se to mohlo vlastně vpustit do plynovodu bez problému. Investice, to je samozřejmě důležitý úkol, důležitá věc, abychom vytvořili skutečný eh, jednotný trh, a tady bych rád zareagoval na jednu z těch předchozích otázek, k tomu potřebujeme pravidla a pokud jde o plyn, tak ta pravidla už tam jsou k dispozici, teď je musíme zrealizovat, což znamená, že my všichni musíme sdílet zodpovědnost a každý z nás musí nést ten svůj díl zodpovědnosti. A když eh, tedy máme pracovat v rámci provozovatelů přenosových sítí a členských států na, na regionální úrovni, tak musíme, musíme spolupracovat na tom, abychom zoptimalizovali situaci. Eh, interkonektory jsou i nadále důležité, abychom mohli překonat eh, problémy, na které v některých oblastech narážíme třeba eh, Baltka, Balt, situace v Pobaltí kvůli situaci s Ruskem. Potom stabilní regulační rámec. Já bych jenom připomněl, že v USA mají stabilní regulační pravidla už 10 let a možná ještě déle. A to je nezbytné, pokud chcete přilákat investory. Někteří z vás eh, si kladou otázku, odkud půjdou peníze, kdo bude investovat. Ano, samozřejmě, investoři musí, celosvětově se investuje do plynu a do elektřiny a investoři, pardon, investoři musí pochopit, že, se, že to za to stojí investovat do těchto věcí. A to je také otázka dobrého energetické eh, vize. Bez vize nemůžete nalézt investora. Ani investora do infrastruktury, ani do investoru, investora, který eh, investuje do eh, plynového pole. Takže tady bio, bioplyn je jednou z možností. Samozřejmě, že to je něco, co se vyvíjí na místní úrovni, ale jakmile se plyn dostane do sítě, eh, tak, eh, tak to tam zkrátka je v systému. A to samozřejmě hmm, může být v určitým dílem. A já si myslím, že spíše to bude přínosné na místní úrovni, protože celkově asi nemá smysl, abychom bioplyn z jedné strany Evropy převáděli eh, na druhý konec Evropy. Ale jakmile je v plynovodu, tak už vlastně ne, nemůžete diverzifikovat kam, nebo rozlišit, kam se dostal ten plyn, který se tam vložili na jednom místě potom pobídky pro investory, vize pro energetický mix v Evropské unii, pokud jde o plyn i pokud jde o ty ostatní oblasti. Dobře. Také jsem se e, zařadil mezi e, seznam dotazujících a to je na vás, paní Vozaci, a vaše charta o provádění e, Potom e, na té e, vaší folii tam byly některé věci, které by mě zajímaly. Pokud si pamatujete mapu Evropy, kterou jsem tam použil, tak Švýcarsko je jeden z našich členů, Norsko je tam také a máme tam například také Ukrajinu, ta patří také k našim členům. A pak tam máme také e, bývalou Jugoslávskou republiku Makedonii a takže se rozšiřujeme, i teď se hlásí eh, další eh, člen. A proč nejsou na eh, obrázku? Třeba tak je to proto, že to není žádná nová země. Švédsko, protože v tuto chvíli ještě se nedohodli, na jaké platformě se shodnout. A ten eh, obrázek, který máte před sebou, to je ta eh, kapacitní platforma. Oni se zatím ještě eh, nerozhodli, ke které platformě v Evropě, a jsou tři, se připojí. V tuto chvíli pokrýváme 26 z 28 členských států v Evropě plus čtyři neevropské země, tedy pardon, země mimo EU, to je Švýcarsko, Makedonie, eh, Norsko a Ukrajina. Máte ještě nějaké další dotazy na naše hosty? Zdá se, že ne. V tom případě vám velmi děkujeme, paní eh, Musaci, paní Hagen. Děkujeme vám za vaši prezentaci a za to, že jste se zúčastnili naší debaty. A tím už se dostávám k poslednímu tématu dnešního dne. Jak všichni víme, výbor ITRE byl na cestě do Washingtonu DC a Pensylvánie ve Spojených státech. Včera někteří z nás se sešli s některými členy kongresu, kteří jsou dnes nebo v těchto dnech na návštěvě v Bruselu a velice zajímavé bylo s nimi diskutovat. Jsou mezi námi členové, kteří byli účastní té delegace a my bychom ocenili, kdyby některý z účastníků nás mohl informovat. Možná pan Rübich by mohl začít, nebo pan Petersen, který šéfoval delegaci, takže by začal pan Petersen a možná pak někteří poslanci by nám mohli dodat informace. Pan Petersen. Děkuji, pane předseno. se do Washingtonu DC a Pensylvánie se konala mezi 16. a 19. březnem tohoto roku a cílem bylo studovat fenomén břidlicového plynu, protože v Pensylvánii právě břidlicový plyn je na vzestupu relevantní eh, pro návštěvu byly nevládní organizace, firmy, administrativa, další účastníci tohoto, těchto aktivit. Na straně regulátorů jsme se setkali s Pensylvánským úřadem pro ochranu životního prostředí a diskutovali jsme, zda je tam nějaká konkurence mezi státem, který podporuje břidlicové aktivity v oblasti břidlicových plynů a do, jaký, do jaké míry podléhá e, toto odvětví federální regulaci nebo státní regulaci, nebo zda je konflikt zdrojů mezi frakováním a ostatními sektory, jako je třeba zemědělství nebo cestovní ruch a obecně jaká ponaučení zatím plynou z legislativní práce. Delegace se také setkala se zástupci Southwest Pennsylvania, což jsou aktivity pro čistou vodu a životní prostředí, kde se hovořilo o případných problémech spojených s frakováním, o rizicích, která mohou hrozit chráněným druhům zvířat a ohroženým roku dalším druhům. Také jsme se věnovali otázkám zdraví, jak to vypadá s břidlicovými plyny, jaký vliv to má na pittsburskou ekonomiku. Navštívili jsme jedno z polí 150 kilometrů západně od Pittsburghu. Ano, hodně jsme cestovali, musím říct. Na tomto poli firma Total má firmu, s americkou firmou Chesapeake, která eh, vede ty aktivity tam. Firma Total nás doprovodila na to místo frakování a komprese, což bylo velice zajímavé. Ve Washingtonu DC jsme se sešli se zástupci think tanku, se zástupci federální komise i s příslušnými členy kongresu. Účastnili jsme se semináře o energetické bezpečnosti, o amerických a evropských perspektivách. Hostila to Carnegie nadace a sešli jsme se tam s nejrůznějšími experty, hovořili jsme o bezpečnosti energetické politiky ve Spojených státech a v Evropské unii, hovořili jsme o tom, jak by Spojené státy mohly pomoct Evropské unii k menší závislosti na ruském plynu. Delegace Ikresy si vyměnila eh, názory s členy výboru kongresu, s příslušných výborů a při, pozvali jsme kolegy na návštěvu sem do Bruselu. Takhle, také jsme se zašli s kongresmanem Michaelem McCallem, který předsedá výboru pro domácí bezpečnost a je členem výboru pro vědu, a technologie. Hovořili jsme o bezpečnosti energetických dodávek a o transferu ekologií. V, na ministerstvu energetiky jsme se sešli s panem Smětem, který má v kompetenci část sektoru. Sekli jsme se s panem Shermanem, který je koordinátorem Americko-Evropskou unijní rady pro energii a to zřejmě bylo jedno z úplně nejlepších setkání během celé cesty. Hovořili jsme samozřejmě o aktivitách v oblasti břidlicového plynu, hovořili jsme o zdravých neškodný, ekologicky neškodných technologiích, hovořili jsme o tom, zda může dojít k zemětřesení v důsledku získávání břidlicového plynu. A nakonec v oblasti telekomu a komunikačních technologií jsme se sešli s federální komisí, s federálním výborem pro komunikace, kde se hovořilo o pravidlech, která tato agentura nedávno přijala. Pane předsedo, chtěl bych skončit tím, že poděkuji všem kolegům z delegace za to, že se spodíleli na této velice dobré a zajímavé cestě. Bylo mi potěšením s kolegy cestovat a strávit s nimi plodný čas na diskusi s americkými protějšky a samozřejmě děkuji i pracovníkům sekretariátu za obrovskou práci, kterou odvedli a za neuvěřitelnou trpělivost, s níž s námi komunikovali. Děkuji vám, to bylo velice zajímavé, velice hutné a plynou z toho jasné závěry. Chtěl bych navrhnout protože spoustu lidí tady dnes teď už není a máme ten dokument v písemné formě, tak bychom to mohli připojit k protokolu z dnešního zasedání, čímž zaručíme, že každý k tomu bude mít přístup, protože, jak víme, účastnilo se toho mnoho lidí, někteří z nich tady dnes nejsou a teď tedy další na, sezname, na seznamu pan Rübich jako účastník. uh... Děkuji. Já chci poděkovat sekretariátu a našemu vedoucímu delegace za to, že bylo vše velmi dobře připravené a byly zajímavé diskuze. Pro mě jsou důležité dva body. Jednak diskuze o břidlicovém plynu s nevládními organizacemi a s ekologickými orgány ukázala, že technologie se posunula dál značnou měrou a že povědomí bezpečnosti životního prostředí je velmi rozvinuté. Takže to je naše zkušenost, že postupují velmi odpovědně vůči životnímu prostředí. Na druhé straně jsme viděli, že břidličný, břidlicový plyn v posledních letech v Americe vytvořil zhruba milion nových pracovních míst a příjmy se zvedly až na 70 miliard euro, takže do roku 2020 se očekává 120 miliard dolarů daňového příjmu v této oblasti, takže to porovnáme s naším evropským rozpočtem a víme, kde jsme. Pokud je o CC, já si myslím, že rozhodující je, abychom měli dobré zákonodárství. Na jedné straně tu máme eh, komisi, eh, která vede trialog eh, a myslím si, že je nutné, abychom stanovili nové podněty, protože ta agentura pro federální eh, nebo výbor pro federální komunikaci nám ukázal, že ve spolupráci s nimi bychom mohli eh, dát do, na trh něco, co bude mít budoucnost, co bude zralé a myslím si, že bychom byli všichni schopni dobře posoudit, eh, jak by mohla Amerika a Evropa lépe spolupracovat. Další otázky na členy, kteří se zúčastnili. Já mám jednu, a sice. Eh, Včera jsem zaznamenala, když jsme jednali s kongresmeny, kteří také diskutovali o břidličném plynu, energii a tak dále, že nikdo nezmínil jadernou energii a čistě jsem si říkal, proč se to neobjevilo v tom souhrnu informací o vaší cestě co se děje v oblasti nukleární energetiky v tuto chvíli ve Spojených státech. No, jádro nebylo součástí programu této cesty. Soustředili jsme se na břidličný plyn a měli jsme příležitost navštívit místo, kde se břidličný plyn těží, kde, těží, kde se frakuje. Byli jsme i v okolí, takže my jsme se prostě soustředili na břidličný plyn, nikoliv na jádro. Uh, to je úplně jiný druh zdroje energií. Strávili jsme tam tři a půl dne ve Spojených státech, cestovali jsme do Pittsburghu, do Ohája, to zabralo spoustu času a cílem byl opravdu ten břidličný plyn. Na to jsme se soustředili a to, byl prost, to bylo prostě téma, za kterým jsme tam jeli a které bylo ostatně velice zajímavé. Děkuji. Takže teď prosím poslední bod. Nyní máme bod různé. Je tady někdo, kdo něco navrhuje do tohoto bodu? Není tomu tak, tak vám jenom připomenu, že příští zasedání bude 28. května 9 až 12.30 a 15 až 18.30. Přeji vám ještě hezký zbytek dne. Děkuji.